listopadu 21.11.2011 výbor pro právní záležitosti ověřil eh, totožnost eh, Kenta Johansona, ověřil mandát Kenta Johansona a eh, hlasoval jednohlasně pro ověření Kenta Johansena a zahájení jeho mandátu od 21. Eh, října 2011. Jsou nějaké námitky vůči mandátu Kenta Johansona? Nejsou, což znamená, že tento mandát je potvrzen. Pan Eli Horou mě informoval o eh, své rezignaci jako evropský poslanec podle eh,